Okay. So good morning, colleagues. Uh, welcome to our econ meeting. I'm Stan. Dobrý den. Um, Dobrý den, kolegové. Vítám vás na zasedání ekonomů pana Kaldieriho. Máme tady dnes dopoledne rozšířené zasedání s, s dvěma výbory, takže tady bude více eh, kolegů. Musíme se rozdělit podle skupiny. Nejprve se podíváme na pořad jednání. Dvojka je přijetí pořadu jednání. Můžeme toho pokládat za schválený. Ano, děkuji vám. Trojka schválení zápisů ze schůzí, jak je to eh, uvedeno v pořadu jednání, také odsouhlaseno. Nemám žádná sdělení předsedy v rámci bodu 4. 5 je přijetí návrhu harmonogramu schůzí výkonu ECO na červenec až prosinec 2019. Pokud eh, nebudou předloženy žádné námitky do konce této schůze, pak tento návrh bude pokládán za přijatý. Souhlasíte s tím? Ano, děkuji vám. Teď přecházíme k bodu číslo 6 a to je zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. A šestka to je distribuce eh, fondů přeshraniční druhý. Eh, eh, trialog se konal 5. února a podařilo se uzavřít předtím nevyřešené politické záležitosti. Konkrétně se to týká podmínek, pokud je o notifikaci pro předmarketingové využívání těchto fondů a rozšíření určitých eh, lhůt, zejména co se týče využití těchto fondů. Předpokládáme, že tento text eh, bude konzultován během příštích víknů, vý, týdnů eh, v tomto výboru. Mělo by to být schváleno v, na dru, druhé, do druhého dubna. Teď Trifis 5. Eh, února se konal zase trialog, bylo to 5. února, jak říkal, spolu zákonodárci se v zásadě domluvili a dokádal, dosáhli kompromisu, pokud jde trvání výjimky, clearingové povinnosti, uspořádání důchodu a tento text se nyní finalizuje na technické úrovni a bude to znovu rekonzultováno ve výboru a e, má být prozatímní dočasná dohoda e, v dalších týdnech. Teď je tady trialog, týká se to návrhu na e, nařízení o zveřejňování informací, co se týká udržitelných investic 12. února. To se konalo tedy 12. února a vyjednávací týmy posoudili komu kompromisní návrhy tohoto textu, tak aby se zahrnuly požadavky na zveřejňování informací na úrovni eh, subjektů a produktů a externality ESG aspektů. Třetí, příští trialog se má konat 27. února. Teď trialog o revizi investičních firm konal se 6. a 12. února. Evropský parlament a rada eh, nyní prodiskutovali všechny základní aspekty tohoto balíčku a předběžné kompromisy byly dosaženy u některých otázek, jako například jsou eh, odměny, například zastropení bonusů, rovnost pohlaví, požadavky na likviditu, environmentální, sociální a eh, rizika řízení, ale bude třeba dále jednat, aby se dosáhlo kompromisu u důležitých politických eh, otázek, jako je rozsah IFR, ekvivalentní pravidla, kapitální požadavky a klíčové faktory. A příští trialog má být 26. února, pak eh, trialog 13. února, eh, který se týká pokrytých obligací a ten se konal 13. února. Jsou tady některé nové věci, například rozšíření rozšiřitelná struktura ehm, splatnosti ošet, a před, přechodná opatření a také ekvivalence třetích zemí. To se předtím neprojednávalo, teď se s tím zabývali a bude se konat další trialog příští týden a technické schůzky se budou konat současně s tím. Trialog o benchmarkcích 13. února. Bylo to ve Štrasburku a vyjednávací týmy dosáhly význačného pokroku, dosáhly dohody o koncepce eh, benchmarku klimatického přechodu Evropské unie a e, benchmarku spojených s pařížskou dohodou a jedná se o dekarbonizační trajektorii. A ty e, benchmarky, které se dávají dohromady mezi EU a pařížskou dohodou, smlouvou e, budou dále se vypracovávat podle smlouvy v Paříži. Příští trialog se má konat 25. února. Dále revize ESFS. První trialog eh, to byla revize a konal se 14. února 2019. Všechny strany vyjádřily záměr aby celý tento přeskum projednali během jednání. Dosáhlo se dobrého pokroku, zejména pokud je o aspekty proti praní špinavých peněz a dohodli se na definicích rozsahu působnosti a úloh. Příští schůze se má konat 21. února 2019 a zaměřit se na zbývající otázky eh, proti, praní špinavých peněz a článeku EBA 1 až 38. Teď EMIR 2.2. Trialog se konal v včera a můžeme říci, že se dosáhlo výrazných úspěchů ve třech oblastech řízení, co se týče složení eh, dozorčího výboru a hlasovacích práv, otázek, které se týkají dohledu EUCCP, týkající se pravomocí dozorčího výboru a zapojení ESMA do rozhodování. Eh, pak, co se týče eh, třetích zemí CCP a postupu odmítnutí uznání a zapojení střed, ústředních bank. Tady také byl pokrok. Navíc se konal první neformální diskuse o pozměňovacím návrhu článku 22 statutu ESCB. Formální dialog této zvláštní složce se bude konat v příštích týdnech. Tím se můžeme zase vrátit k našemu pořadu jednání. Čili tolik ke zprávě o interinstitucionálních jednáních, která momentálně probíhají. Přecházíme tedy k bodu číslo 7. Je to přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření, výměna názoru o produktech s investiční složkou v rámci nařízení PRIPS. Je to dva 40. náš takovýto balíček k implementačním opatřením a aktem, aktech přenesené pravomoci. A jak říkáme, po každé, když otevíráme takovýto přeskum, tak výbor Ekon považuje za velice důležité, aby svůj přeskum prováděl efektivně a velice se zajímá o tyto akty, které jsou často velmi technické a komplexní. Myslíme si, že tyto veřejné rozpravy jsou naprosto zásadní, pokud jde o parlamentní postupy, ale také pokud jde o účinný přeskum parlamentu. Dnes se zaměříme na stávající stav, pokud jde o implementační pravomoci, pokud jde o PRIPS a potom projednáme pozměňovací návrhy členů Ekon. Některá ustanovení PRIPS už jsme projednali během interinstitucionálních vyjednávání k legislativním návrhům o usnadnění přeshraniční distribuce investičních fondů. A navíc, pokud jde o stávající situaci, společné eh, dozorčí orgány v rámci EU už spustily konzultace k pozměňovacím návrhům k delegovaným aktům ohledně PRIPS a klíčovým dokumentům. Toto bylo už tedy v únoru, původně mělo být ukončeno v únoru, nakonec bylo dohodnuto, že se prodlouží tyto konzultace. Takže bych chtěl poděkovat naš, našemu kolegovi, panu Brandýnovi, který jakožto předseda společného výboru ISIS ESIS se dnes přišel mezi nás podívat a také vítám pana Getnera za komisi z TG FISME a poprosil bych každého z nich, aby se vyjádřil, aby pohovořil před našimi kolegy. Nejdříve tedy pan Brandino, řekněme pět minut, každý z vás dostane k dispozici a poté otevřeme diskuzi i pro členy výboru EKON. Takže prosím, pane Brandino, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mi dali možnost tady vystoupit. Děkujeme europoslancům samozřejmě za pozornost. Jak se říkal, jsem předsedou společného výboru za rok 2019, pokud jde o přeskum práce, kterou dozorotí orgány provedli v této oblasti a teď vám tady poskytnu aktualizované informace, pokud jde o delegované akty v rámci CAT. Chtěl bych zdůraznit, jak důležité jsou právě tyto dokumenty CAT protože zvyšují transparentnost těchto investičních produktů. Téma standardizovaného, stručného, eh, zveřejného dokumentu je důležité a proto tady velice eh, si zakládáme na podpoře implementace těchto pravidel, protože existuje celá řada různých vnitrostátních přístupů ke CAT, což samozřejmě nenapomáhá transparentnosti. Napomůže to také spotřebitelům, především v kontextu jednotného trhu a přeshraničních transakcí. Také chce, chceme podívat na přeskum existujících pravidel tam, kde je to potřeba, aby platila stejně pro všechny různé typy PRIPS. A je zcela normální, že takováto velmi komplikovaná pravidla chceme dolaďovat na základě praktických informací. A potom se samozřejmě chceme také přesvědčit o tom v praxi, co funguje dobře a co méně dobře. Víme, že zúčastnění aktéři eh, už zmínili určité obavy ohledně některých aspektů stávajících pravidel. My to dále přeskoumáváme, tuto situaci. V některých případech bylo už možné eh, zveřejnit seznam otázek a odpovědí, abychom vyjasnili určité technické záležitosti, ale loni na podzim jsme se rozhodli, že nejlepší by bylo u některých těchto témat navrhnout určité zacílené eh, pozměňovací návrhy k některým aspektům PRIPS. V listopadu loňského roku tedy byla zahájena kon, veřejná konzultace, zaměřili jsme se na některé konkrétní scénáře, kde jsme měli pocit, že je jistě potřeba něco změnit. A protože toto byla ta nejzásadnější témata ohledně CAT. E Také jsme navrhli konzultaci a USIC a tak dále. Chtěl bych stručně schrnout, jaká hlavní témata vzešla z té veřejné konzultace Existuje konsenzus mezi zúčastněnými, že stávající výsledky, pokud jde o KET, by se neměly považovat za nejlepší odhadované předpovědi. Nicméně bohužel si je spotřebitelé takto mohou vykládat. Také zúčastnění aktéři vyjádřili v tom smyslu, že stávající ekonomické prostředí může vést k vytvoření scénářů, které neodráží nejlépe tady stávající očekávání trhu, že tady budoucí návratnost investic bude nižší, alespoň v některých trzích. Bylo také zmíněno, že neexistuje žádné rychlé řešení, univerzální řešení, které by se mohlo použít pro tuto metodiku a proto se navrhuje, abychom provedli komplexní analýzu alternativních přístupů. U některých typů PRIPS, jako například aktivně řízené fondy, jak zástupci průmyslu, tak eh, asociace spotřebitelů mají za to, že nerelevantnější informací eh, pro spotřebitele je PEPS eh, informace o PRIPS. Pokud jde o výkonnost těchto fondů, většina zúčastněných eh, zdůraznila význam eh, také přeskumu zveřejňování informací o nákladech. My jsme toto všechno velice pečlivě zvážili a vzali jsme v úvahu také očekávané eh, rozhodnutí spoluzákonodárců odložit tedy použití USIC o dva roky, až do roku 2021. A tak, jak jsme tady řekli na začátku února, myslíme si, že v tuto chvíli není ještě vhodné eh, přikročit k nějakým konkrétním opatřením. Máme ale za to, že jsou potřeba okamžité dozorčí kroky, abychom znížili riziko toho, že se budou stávající čísla špatně vykládat, anebo že se na ně bude příliš spoléhat. Proto jsme vydali společné vyjádření dozorčích orgánů, abychom ochránili eh, investory ještě předtím, než bude tento přeskum dokončet. Tam doporučujeme, aby bylo v klíčovém dokumentu zveřejněno příslušné varování, aby si spotřebitelé a investoři byli věnova, vědomi toho, jak jsou tyto informace omezené. Pokud jde o nařízení v přenesené pravomoci, to si přejeme projednat ještě v letošním roku a také tam zdůrazněme, která pravidla bychom tam chtěli konkrétně zmínit a řešit. Chceme se zabývat eh, aspekty, které se týkají tedy výkonnosti a zveřejňování nákladů, včetně to zvážení toho, jestli metodika pro hodnocení nákladů by se měla ještě nějak přizpůsobit. Dále vypracujeme vlastní analýzu KIDS, a budeme každoročně tady eh, vypracovávat analýzu a zprávu o výkonnosti investičních produktů. Dále se budeme zabývat možnými pozměňovacími návrhy tohoto nařízení o PRIPS, ale pokud se ukáže, že změny nařízení PRIPS úrovně 1 jsou potřeba proto, aby bylo možné dosáhnout změn a optimálních výsledků na úrovni 2 pro spotřebitele, tak také se chystáme takovéto změny navrhnout. Vzhledem k široké působnosti tohoto nařízení, abychom zajistili, že KIT budou fungovat dobře pro všechny tyto produktů, myslíme se, že je třeba postupovat eh, specificky u každého typu PRIPS, ačkoliv samozřejmě je třeba zachovat porovnatelnost těchto dokumentů. Dále chceme ještě provést eh, testování mezi spotřebiteli, eh, jak na základě stávající podoby KIT, tak možných alternativ. Důležité je, abychom jasně měli na paměti původní cíle tohoto nařízení a sice dát spotřebitelům lepší a srozumitelnější informace a vyhnout se tomu, abychom během toho přeskumu tento cíl ohrozili. V tomto smyslu vítáme samozřejmě i vstupy od europoslanců ohledně toho, jak zlepšit transparentnost a porovnatelnost KIT tak, aby plnili svůj účel. Také vítáme potvrzení toho, že změny nařízení eh, PRIPS budou provedeny ještě letos, pokud jde také o zveřejňování informací mezi PRIPS a USITS bude třeba také sladit eh, určité aspekty na řízení PRIPS s novou, s novou lhůtou. V tuto chvíli máme čas na to, abychom skutečně zajistili, že budou tyto klíčové dokumenty fungovat dobře pro všechny typy PRIPS, včetně USITS. A to je velice důležité pro spotřebitele a také to zajistí rovné podmínky pro poskytovatele. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji panu Brandinovi za tento úvodní projev jakožto od vás jakožto předsedy eh, tohoto společného výboru a prosím teď zástupce DG ISME. Thank you, thank you very much for... Děkuji za vaše pozvání na tuto schůzi. Bychom hovořili o nařízení PRIPS a budoucím vývoji. Komise podporuje ty nedávné změny týkající se harmonogramu přijímání PRIPS. Měli bychom mít dostatek času, abychom provedli na úrovni dvě potřebné změny, tak aby Kit fungoval dobře a já hned eh, za okamžik se zmíním o těch konkrétních datech. Ale nejprve mi dovolte, abych řekl, že naprosto souhlasím s Evropským parlamentem v tom, že celkový cíl by mělo být eh, zveřejňování i pro fondy USIT. Cíl nařízení je zlepšit transparentnost a srovnatelnost pro mm, konečné eh, investory, je velmi důležitý. A samozřejmě, že tento samotný cíl, který má pokrývat rozmanité produkty, e, z toho projektu PRIPS dělá velmi náročný projekt, jak politicky, tak i technicky. Nicméně ty technické potíže, se kterými se teď potýkáme, by nám neměly zabránit v tom, abychom viděli ten cíl, jehož chceme dosáhnout. Měli bychom e, vnímat i další e, oblasti a dívat se na to z pohledu investora. PRIPS je právě toho dokladem, takže bychom neměli spochybňovat mm, základní koncept srovnatelnosti, ale měli bychom se spíše zaměřit na praktická řešení problémů, se kterými jsme se setkali. Podle eh, pohledu komise jsou to následující kroky, eh, ke kterým bychom měli přistoupit v roce 2019. Měli bychom věnovat naši energii tomu, abychom vyřešili všechny pořád ještě relevantní nevyřešené věci. Pan Bernardino už hovořil o výsledku konzultací, které ESA provedla, no, otázky, které tam identifikovala. Bylo by dobře, aby ESA eh, přišla s technickými řešeními tam, kde ještě přetrvávají problémy, ale v případě těch výkonnostních scénářů a hodnocení toho předchozího vývoje, tam to jsou věci, které potřeba v průběhu tohoto roku vyšetřit a my na tom chceme úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, aby tady bylo politické porozumění pro eh, cestu ku předu. Chceme se vyhnout tomu, aby se to v dalších kolech jednání měnilo. Komise se zavázala k přeskumu v roce 2019, to říkal Juan Bernardino, a to by také eh, mělo eh, umožnit, aby USIT mohli začít fungovat od roku 2021. Musíme také eh, změnit i další typy produktů, a to v souladu s výsledkem nedávného trialogu. Kromě ATS, ETS pardon, musíme také změnit eh, další oblasti v tom nařízení, aby si to vzájemně odpovídalo. Poté, co se dosáhne dohody o úrovni 2, můžeme předložit zprávu a můžeme udělat ty relevantní změny v systému USIT, tak aby se to všechno promítlo do roku 2021 v souladu s tím, s tou dohodou o načasování. Jakákoliv změna na USIC musí ještě pořád se převést do vnitrostátní legislativy, takže je potřeba držet se eh, těchto harmonogramů tak, aby změna USIC se mohla zahájit už v příštím roce. To budou dvě základní věci té celkové reformy PRIPS. Dále chceme řešit další eh, témata, která byla zmíněna eh, v té revizi a chceme také eh, vytvořit studii, která porovná všechny tyto aspekty. Nemá cenu provádět si velké zkoušení dříve, protože pravděpodobně se ještě v průběhu tohoto roku <clears throat> něco změní souhlasím tady zase s Gabrielem, že je potřeba to začít ve správný okamžik správně testovat. A na závěr, až budeme dělat eh, si přeskum těchto otázek, tak bychom měli zohlednit i další věci, nejenom PREPS. V loňském roce bylo uděláno několik změn ke informacím, které jsou poskytovány konečným investorům. A teď bychom se měli blíže podívat na to, jak tyto legislativní nástroje spolu souvisejí a jestli je možné tu jejich souhru ještě dále vylepšit a jestli investoři skutečně mají všechny informace, které potřebují, jestli ty metodologie um, fungují nebo vytvářejí spíše zmatek. To je potřeba dělat paralelně s přeskumem PRIPS a možné změny toho rámce je možné zanalizovat z tohoto úhlu pohledu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji teď Sven. Děkuji Svenovi Gabrielovi za tato úvodní eh, prohlášení. Teď můžeme dát slovo našemu vyjednávacímu týmu pro PRIPS, který na těchto otázkách eh, pracuje už dlouhou dobu a já bych jako první požádal paní Perez, aby se k tomu vyjádřila. A potom samozřejmě dáme možnost ještě eh, kolegům, aby mohli klást otázky. Děkuji, já si myslím, že je důležité, abychom ještě na konci tohoto mandátu mohli prověřit, jak to vypadá ta současná situace u PRIPS. Ale samozřejmě, že chápu, že v komise nemá eh, velkou chuť projednávat ještě všechny ty delegované akty nyní, asi to zůstane až na ten příští parlament, ale v každém případě je důležité, abychom měli možnost se k tomu ještě vyjádřit dovolím se vrátit některým věcem, které tady zazněly od Kelu. Sven Gebner se zmiňoval o dalších eh, legislativních nástrojích, které se změnily, kde by mohlo dojít k interferenci s PRIPS. Neslyšel jsem všechno asi, ale nezaznamenalo jsem, že jsem mluvil o prospektu. Myslím, že i to by se zasluhovalo prověřit. Myslím, že to je pořád věc, která je na stole. A stálo by za to zanalizovat si, jestli to rezime, to zhrnutí v tom prospektu nemělo mít stejnou formu jako kit, nebo se tomu aspoň blížit. Myslím, že máme málo legislativy na finančních trzích, která by sloužila k vyjasnění informací pro malé investory. Veškerá strategie Evropské unie pro kapitálové trhy eh, se týká spíše, jak eh, rozšířit vstup pro ty velké kapitálové mm, investory. Kromě těch malých, ale víme, že když se podíváme na tu realitu těch informací a jejich srovnatelnost, je v tomto ohledu naprosto zásadní. Já vím, že to není jednoduché, já eh, dostávám pořád nějaké dopisy od manažerů fondů nebo zprávců eh, důchodových fondů, kteří eh, mě všichni upozorňují na svoje výhody a nevýhody, ale já si myslím, že naším úkolem jako zákonodárcům bylo zajistit tuto srovnatelnost. Další ještě dvě nebo tři otázky, které podle mě jsou pořád na stole. Nejprve to je výkonnostní scénáře, zejména otázka, uplynulé nebo minulé výkonnosti. Je to velmi zajímavé téma, hodně jsme se tím zabývali, není to úplně jasné, takže by se to uh, trochu vyjasnit mělo. Někteří eh, říkají nula, někteří říkají říkat 100%. Chceme-li to tam ponechat, tak jak přesně to bude vypadat, kdy, kdo, aby to prostě nebylo matoucí. A to včetně těch warnings, těch, toho varování, které tam chcete připojit. Za druhé, já jsem nesouhlasila s postojem Evropského parlamentu s připlížením nebo sladěním uzic a KID. Myslím, že to je další eh, náročná věc pro všechny ty správce fondu, kteří eh, nemá to podle mě velký smysl. A doufám, že ať už to je ESA nebo komise, udělají maximum pro to, aby se to eh, dodržovalo a aby co nejrychleji, možná i dříve než úplně ta dvouletá lhůta, protože nejlepší trademark na finančním trhu této logice vůbec eh, neodpovídá. Já si myslím, že by měla platit ta logika, která je obsažená v KIT. Pan Bernardino mluvil o možných změnách na úrovni 2. Možná, že eh, už teď byste nám mohl naznačit, jaké jsou ty oblasti, kde si myslíte, že by to bylo nezbytné. A potom jste se eh, zmiňoval o consumer testing. To je pro náš vyjednavací tým hlavní věc. Doufám, že se to tedy provede a to včetně eh, všech těch relevantních aspektů, jako je například prospektus, jaká je srovnatelnost s úzitem a že to bude uděláno co nejdříve. A poslední věc, která tady nezazněla, a já to k tomu připojuji, zákonodárce chtěl RTS protože v KIT jsou kritéria OSG. Komise to tam ale bohužel nemá. Omlouvám se panu eh, Gentnerovi, protože normálně eh, s ním velmi dobře spolupracuje, ale tady si myslím, že to není dostatečné. On říká, že musíme počkat na taxonomii. Mezitím ale začnou cirkulovat kit eh, bez toho, aby se tam uvedl odkaz na ta eh, příslušná kritéria. To není rozumné a není to kompatibilní s eh, duchem jednoho z největších výdobytků současné komise a eh, sice o výsledcích práce High Level Expert Group. Já doufám, že v té práci ohledně KIT do konce tohoto roku zahrnete i tento požadavek na úrovni 1 protože to je zásadní věc. Já se teď otáčím směrem, eh, neobracím směrem ke komisi a doufám, že nám bude přislíbeno, že se tak do konce roku stane. Eh. Takže děkuji Pervanš za EPP. Prosím, Sofie. Děkuji. Především děkuji za tato vystoupení a určitě s mnoha věcmi lze souhlasit. Jedná se o to, aby tady byl soulad mezi všemi požadavky nařízeními týkající se in, informací pro spotřebitele a děkuji také Perváš za to, že se zmínila o e, prospektu, protože to je ten největší monster, jak víme. A často potom e, už jsou tady další věci při vyjednávání o taxonomii. Když jsme začali vyjednávat o PRIPS, tak e, ze strany komise byl dán příslip, že, že tedy vlastně PRIPS a KIND budou vycházet se zásady, aby to bylo snadno srozumitelné a že to by mělo být modelem pro všechny takovéto produkty. Jenom, aby tady byla vždycky komparabilita aby je nicméně já chápu, že samozřejmě jsou tady politické a další překážky, ale myslím si, že toto je věc, kterou by chtěl eh, parlament velice jednomyslně prosazovat. A doufáme tedy, že komise opravdu to všechno uvede do souladu. Samozřejmě, že eh, musíme ještě některé drobnosti vylepšit. Druhá věc, druhý bod to je výkon z dřívějška, výsledky. My jsme o tom hodně dlouho hovořili a určitě komise si je vědoma toho, o čem tady mluvíme. A zdá se, že většina z nás je přesvědčena, že ten předchozí výkon, předchozí výsledky e, jsou důležité pro spotřebitele, a že tady ehm, ten postup dozoru eh, není úplně správný, protože musíme se vyhnout čemu, co by bylo zavádějící. Pokud si pamatujeme, měla tam být dokonce taková upozornění, eh, varovné upozornění eh, na to, co bylo v minulosti. A kde chcete dát takovéto informace dát? Například eh, eh, nekuřte cigarety, ale každopádně tady si můžete vzít balíček cigaret, krabičku cigaret. Čili eh, na základě těchto bývalých, dřívějších výsledků bychom nemuseli vždycky hovořit o spolehlivých informací a rozhodně se nechci pouštět do nějaké ideologické debaty, ale spíše technické. A myslím si, že prognózy jsou těžší matematicky vzato na základě bývalých výsledků. Nemyslím si, že tedy vycházet z toho by bylo správným způsobem. A pokud je e, nějaký špatný výsledek předtím, většinou se tím vlastně zničí ten výsledek a pak e, produkt a pak už ty informace stejně nejsou. Takže Tady jenom je určitý takový otazník. Prosím, snažte se tímto dále zabývat. Pak RTS. K tomu bych se také chtěla vyjádřit. Ehm, mělo by to být uvedeno v život, tady by měla kom, aby, do platnosti měla by komise tady postupovat. A pokud je o diskusi návrhu, myslím si, že technicky postupujeme správně, čili já jsem pro ten způsob, který byl navržen. Dočasná výjimka, ale mělo by to být celé jasně řečeno. A zase tento způsob informování by měl být tím hlavním do budoucna, abychom eh, nezačali tak trošku vrtat do toho nařízení Eh, tu a tam, aby ten model potom nakonec nebyl zneplatněn. Děkuji. Děkuji mnohokrát za toto vyjádření a další kolega za EKR, eh, jenomže nikoho nevidím z, EK, z EKR, v tom případě přejdeme k ALDE. Vidím, že paní Vanigen právě dorazila a určitě si právě uspořádala myšlenky, takže mohu vás rovnou požádat o vyjádření. Ano, já mám takovou otázku. Eh, eh, vy, eh, vy, vy, vy, vy, informací do, a jejich zveřejňování, do jaké míry to pomůže k tomu, aby tady byly úplnější zprávy, pokud se týká o náklady, pokud se jedná o fondy, pokud se jedná o investiční produkty a jaká poučení můžeme z tohoto vyvodit, z této revize, z tohoto přeskumu PRIPS. Ano, tak to byl zcela přesný dotaz, takže vám za to mnohokrát děkuji. A teď přejdeme k zeleným. Sven je tady, tak má slovo. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl říci, že souhlasím eh, s většinou toho, co tady bylo řečeno a konkrétně s tím, co řekla Serpa o eh, dřívějších výsledcích, dřívější výkonnosti žádat zainteresované strany, aby eh, takováto data byla v PRIPS v rámci konzultací, to si myslím, respektive nepřekvapuje mě, že jste dosáhli takovéhoto výsledku. Pokud eh, se jedná o profesionální investory, ty pochopitelně mají zájem na tom, aby měli snadný přístup k datům, ale pokud tady budeme stanovovat pravidla, pak musíme především myslet na drobné investory. A i když tam eh, dáte upozornění eh, ohledně údajů o dřívější výkonnosti, pak co udělá podle eh, výzkumu normální osoba. Eh, ten člověk si řekne, tohle to vypadá jako skutečná čísla, ano, je tady toto upozornění a doufejme, že tedy, eh, co bylo v minulosti, je dobrým ukazatelem i pro budoucnosti. Čili ty produkty, kde ta výkonnost budouc- minulosti byla špatná, už se nebudou nabízet a ty, které měly dobrou výkonnost, se budou dále uplatňovat marketingově. To je prostě tradiční způsob, způsob, jak funguje PRIPS. Ale toto není marketingový materiál, toto jsou veřejné informace. A proto ten nejdůležitější signál musíme e, vyslat v tomto smyslu. Pokud budete investovat do produktu, e, jehož hodnota není známa, Eh, neposkytujte žádné informace, které by naznačovaly zdánlivou jistotu. Myslím si, že tady máme dobrý a špatný scénář a podstatný eh, rozdíl je v tom, že toto jsou pak kvalitní informace, protože ukazují nejistotu do budoucna. A proto žádám komisi a také společný výbor o toto Možná, že eh, přání institucionálních investorů, aby měli eh, snadný přístup k údajům o dřívější výkonnosti, by se mohly řešit eh, v databázi a nikoli v informací, které jdou s tím fondem. Čili toto přání je samozřejmě zcela pochopitelné. Měla by tady být veřejná záruka, že údaje o dřívější výkonnosti se dají snadno vyhledat, je k ním snadný přístup. Ale neměli bychom to dávat přímo do materiálu regulovaném eh, Evropskou unii. A tady souhlasím konkrétně i s Perváš, že musíme dále postupovat a že určitě eh, tento, eh, tento zákon by neměl být nějak poničen nejrůznějšími zvláštními zájmy, které by se do toho zapojily. Děkuji, Svene. Nevidím, že by tady byl někdo za GUA, respektive, že by se někdo hlásil. Teď za EFDD máme tady někoho. E, jsou tady pře... E, e, má ještě někdo nějaké poznámky nebo dotazy, kdokoliv z členů výboru Econ? V tom případě bych požádal eh, Gabriela a Svena, aby zareagovali. Já bych nejprve chtěl říct tohle. Velice důležité body zmínila Pervanš eh, eh, jestliže vůbec má něco znamenat Unie kapitálových trhů, pak musíme zajistit ochranu investorů všech tříd investorů, zejména drobných investorů, pokud chceme opravdu vytvářet skutečnou unii kapitálových trhů. Pak se nejedná jenom o investiciální investory, o investory vůbec a samozřejmě způsob, jak dostanou informace, je důležitý. Za druhé, společný přístup, zejména týkající se eh, fungování přeshraničních finančních trhů, vyžaduje společné stanovisko. To je důležité dlouhodobě pro podniky i pro spotřebitele, aby tady byl eh, společný přístup přeshraničnímu biznesu. A to si vyžaduje eh, proporcionální a vhodnou reakci v této oblasti, aniž by ty informace nebyly nemožné, ale zároveň tady musí být určité cíle eh, informací, aby o nich věděli investoři. Čili je tady mnoho otázek týkající se prospektu. Eh, prospektu. Ona řekla SRP, že toto je jaksi ten největší monster, který tady kdy byl. Pak úloha drobných investorů, o otázka bývalé výkonnosti, pak eh, časový rámec a jak se to vyřeší. Pak jsou tady další otázky ohledně tomu, jak budou probíhat konzultace s potřebiteli a otázka RTS. Možná pan Badini a potom teprve dám slovo komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také všem za veškeré připomínky a komentáře. Samozřejmě to vezmeme v úvahu. Jenom stručně se pokusím vyjádřit k několika těm bodům. Za prvé, pokud jde o téma nejlepších výsledků, best performance, což je velice důležité. Tady to chci říci naprosto jasně. Během konzultací, které jsme provedli, Omlouvám se, říká pan předseda. Mohl bych prosím poprosit veškeré kolegy ze všech frakcí, aby se stišili. Slovo má pan Bernardino. Pokud chcete své nesmírně zajímavé rozhovory vést s kolegy, tak prosím mimo sál. Děkuji, pokračuje pan Bernardino. Myslím se, že tady byly výsledky konzultací naprosto jasné a k tomu, co jste říkal vy, Svene, nešlo o ty zájmy, protože my jsme věděli, co nám zástupci tohoto odvětví řeknou. Já samozřejmě chápu eh, tu otázku, kterou jste tady kladl, ale bylo naprosto jasné z těch reakcí, které jsme obdrželi od, od organizací, které združují spotřebitele nebo maloobchodníky, že skutečně ty nejlepší výsledky jsou pro ně skutečně výjimečným eh, indikátorem, pokud jde o výkonnost fondů. Takže si myslím, že tato informace, pokud je standardizovaná, objektivní a stejně definovaná, tak to je informace kvalitní. Ale samozřejmě musí tam být jasně uvedeno příslušné varování, protože ano, Svene, já vím, že se mnou nesouhlasíte, ale proto je dobré vést diskuze. Řekněme si to upřímně, neexistuje žádná metodika pro to, jak stanovit budoucí výhled, pokud jde o výsled, výsledky. Není žádná metodika, která by mohla stanovit dokonalý výhled do budoucna. A to je ten problém, který v tuto chvíli máme se zveřejňováním informací takže si myslím, že bude i přesto možné udělat něco užitečného pro spotřebitele. A ano, souhlasím, že je třeba to otestovat u spotřebitelů a skutečně se zaměřit na to, co mohou spotřebitelé skutečně využít. Pokud jde o výjimku USIC, tak tady skutečně velice souhlasím s tím, co říkala Pervánša ostatní. A sice, že bychom tuto mezeru v legislativě měli co nejdříve uzavřít. Nejenom proto, že spotřebitelé nevědí, že tady existují různé dva dokumenty, ale také jde o rovné podmínky na trhu, protože tri, PRIPS jsme vytvořili proto, že jsme chtěli, aby se ke všem finančním produktům přistupovalo stejně. Ale výsledek je takový, že teď tedy všechny investiční produkty uplatňují PRIPS a e, ty, které jsou pojistné, ty je neuplatňují a to je problém. Pokud je o úroveň 2 a zveřejňování nákladů, tak tady chápeme, že je pro spotřebitele toto obtížně pochopitelné, takže se na to budeme dále zaměřovat. Pokud jde o náklady tran- transakční, chápeme, že existují určité situace, kde, kdy metodika mm, přináší potom určité negativní hodnoty. Nejsme stále ještě úplně přesvědčeni o tom, že to je mm, způsobeno dobrým použitím té metodiky a myslíme si, že je potřeba to ještě doladit, především pokud jde o aktiva, která nejsou úplně likvidní na trhu. Tam můžeme ještě něco přizpůsobit. Pokud jde o ESG a ISG, eh, Pervánš, tak tady chci naprosto jasně eh, říci, že pokud nějaký poskytovatel poskytuje produkt, který má tedy cíl typu ESG, tak to musí zohlednit a musí to naprosto jasně říci v tom klíčovém informačním dokumentu. Takže to už tam uvedeno je. My jsme komisi poskytli poradenství ohledně toho, jaké klíčové charakteristiky by tam měly být zmíněny. Myslím si, že už jsme to jednou udělali v roce 2017, komise k tomu teď chce přistoupit komplexněji a já osobně si myslím, že ta práce, která teď se provádí, ohledně toho názvosloví, také pokud jde o eco-labeling a tak dále. Toto všechno by mělo vyústit v to, že budou PRIPS jasně označeny. A měli bychom to udělat úplně jednoduše, aby tam byly třeba kódy písmenka, písmenové nebo barevné, aby spotřebitelé všechno jasně chápali. A poslední CMU a drobní spotřebitelé, tady skutečně velice souhlasím s s Brianem, je to důležitá věc. Pokud chceme eh, tedy skutečně, aby měnová unie fungovala a kapitálový unie kapitálových trhů fungovala, potřebujeme mít mal, eh, drobné spotřebitele, drobné investory. A rozhodně chceme KID tedy vytvořit v rámci PEP tak, aby byl přizpůsoben tomuto typu pro, produktů, protože jedním z velkých problémů, který máme, nebo velkou výzvou, kterou máme, pokud jde o tento typ produktů, tak máme tady samozřejmě produkty krátkodobé, střednědobé a potom ty, které cílí na penzijní eh, zajištění. A proto si myslíme, že je třeba ještě tu metodiku přizpůsobit, aniž bychom tím ale spochybnili ten hlavní cíl a sice porovnatelnost těch dokumentů. Děkuji Gabrieli mnohokrát a má slovo zástupce komise. Děkuji, já budu hovořit velice stručně. Myslím se, že už asi mnoho dodávat nemusím. Pokud jde o ESG, tak jak už jsme také už vysvětlovali, máme za to, že je potřeba postupovat krok za krokem. Už máme, eh, pracujeme tedy na označování, na názvosloví, na pravidlech pro zveřejňování informací a na základě toho samozřejmě můžeme také vylepšit zveřejňování informací v KIT, ale neměli jsme, měli jsme za to, že není dobré to dělat zároveň, protože eh, potom by to vedlo ke zbytečnému zdvojování té práce a nefungovalo by to správně. Pokud jde o to, že bychom se měli podívat na všechny ty předpisy dohromady. Ano, právě to chceme udělat. Chceme se na to podívat z hlediska investora, co se stane, když si kupujete nějaký produkt, jaké informace z jednotlivých tedy těchto dokumentů dostanete, MIFID, PRIPS a tak dále. A musíme se podívat na to, zda ten systém funguje jako celek. Je tedy třeba, abychom se nedívali izolovaně na jednotlivé prvky a o to se právě snažíme. Proto jsme tedy spustili tu naši studii. Ale jako vždy, samozřejmě to bohužel bude chvíli trvat. Pokud jde o lepší zveřejňování informací o nákladech a výkonnosti, výsledcích, tady je ještě před námi určité množství práce, především pokud jde o pojistné produkty, tam existuje nedostatek informací, který je politování hodný a tady eh, nám může pomoci i ten klíčový dokument v rámci eh, PRIPS. A ještě jednou chci zdůraznit, že je to skutečně politování hodné, že v tuto chvíli všechny ty informace k dispozici ještě nejsou. Pokud jde o eh, výsledky z minulosti, v tuto chvíli tady eh, dozorčí orgány se musí zabývat eh, technickými řešeními. Na úrovni jedna. nechceme vzít v úvahu pouze minulé výsledky. Samozřejmě je možné vzít v úvahu smíšené výsledky, ale je třeba tam tedy Eh, jasně uvést příslušné varování a je třeba eh, ale zachovat jednotný formát podle našeho názoru, protože pokud by pro jeden typ produktu existoval jeden formát a pro jiný produkt jiný formát, tak by to bylo matoucí a není to správné řešení podle nás. Dobře, děkuji mnohokrát, děkuji Gabrielovi a Svenovi. Je to velice důležité téma. Teď tady hodnotíme to, co se povedlo a nepovedlo v průběhu tady tohoto funkčního období, pokud jde o PRIPS. Musíme se poučit do budoucna. Ta, eh, ten časový plán je velice krátký pro ty konzultace, takže to bude i pro další složení výboru Ekon a další složení parlamentu velice živé téma a samozřejmě budeme nadále potřebovat vaše odborné informace. Takže ještě jednou děkujeme a děkujeme vám za to, že jste se s námi účastnili tohoto zasedání. Za minutu začneme hlasovat, vážené kolegyně a vážení kolegové. A toto v tuto chvíli, tyto další čtyři hlasování jsou pouze pro kolegy z výboru Ekon, nikoli pro kolegy z výboru, z výboru pro rozpočet. So, let's go to a test. Takže zkusíme si to otestovat. Zahajuji hlasování. Just for econ members, not... Pouze členové výboru Econ, nikoli výboru Budget. Yes, but the only econ members can vote. Hlasovat mohou pouze členové Econu, ale ostatní se na nás mohou dívat. Oh yeah, but I mean, that's always the position. So how are we on numbers? Jak to vypadá s počtem hlasujících? Končím hlasování. Proceed? Okay, let's proceed. So we have... Můžeme začít. <clears throat> Máme tady celkem čtyři hlasování pro členy Ekonu. To první hlasování se týká Emir postup eh, eh, zkrácené řízení, eh, uděláme to všechno unblock. Z 1 až 4, kdo jsou pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 1 až 7, unblock, souhlasíte, souhlasíte, všichni jsou pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení A a B, unblock, souhlasíte, výborně, kdo se je pro, ne proti, zdrželi se, přijato. A teď eh, to závěrečné hlasování o usnesení, <clears throat> je to jmenovité hlasování, Končím hlasování. 42 pro, nikdo nebyl proti, pět se zdrželo. Další hlasování. Zase včasné prohlášení, že nebude vnesena námitka. Zase jedna a dva dohromady. Souhlasíte? Souhlasíte? Takže všichni, kdo jsou pro, proti, drželi se přijato. Citace 1 až 7 zase unblock, souhlasíte? Souhlasíte, takže kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Úvodní ustanovení A a B je unblock. Souhlasíte, souhlasíte, takže kdo je pro? Proti? Jste pro nebo eh, proti pervanš? Pro. Drželi se přijato a teď návrh usnesení. E, jmenovitě můžete hlasovat. <clears throat> Máme tady e, jednoho za EPV navíc, ještě pořád jeden za EPV navíc. Teď už to je v pořádku. Končím hlasování. 44 pro, nikdo nebyl proti a 6 se zdrželo. A teď eh, následný, následující bod, eh, to včasné prohlášení, že nebude vznesena námitka. Odstavce 1 až 2 unblock, eh, kdo je pro? Nejprve tak absence námitky, ty první odstavce 1 a 2, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Citace 1 až 7, všechny dohromady, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Úvodní odstranění A a B dohromady, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato a teď jmenovité hlasování o celém eh, návrhu. Jeden za EPP navíc, dva za EPP navíc, to je výborné. Teď už to je v pořádku. 45 pro, nikdo byl proti, 7 se zdrželo. A teď je to závěrečné hlasování. Opět stejný postup. <clears throat> Odstavce 1 až 2 dohromady, kde pro, proti, drželi se přijato. 1 až 7 citace eh, dohromady, kde pro, proti, Drželi se, přijato. Teď úvodní ustanovení A a B dohromady, kde pro, proti, Drželi se, e, přijato. A teď jmenovité hlasování o celém textu, můžete hlasovat. jeden za EPP navíc, kdybyste to mohli e, vyřešit, už to je v pořádku, končím hlasování. 45 proti, eh, pro, někdo proti 6 se zdržel. Děkuji vám, kolegové, za vaši spolupráci. Teď si uděláme jednominutovou přestávku, aby eh, se k nám mohli připojit naši kolegové z výboru pro rozpočet a eh, bude tomu předsedat jiný předseda.